Kolegové, posaďte se, prosím. Začneme. Začneme s volbami, takže se prosím posaďte. Chtěl bych přivítat všechny řádné členy a náhradníky výboru pro právní záležitosti. Já jsem Josef Sajer, já předsedám tomuto zasedání protože podle pravidla 14 v nepřítomnosti odcházejícího předsedy nebo místo předsedů bude předsedat člen, který je služebně nejstarší až do volby předsedy. A tím pádem já jsem v tuto chvíli tím služebně nejstarším členem v tomto výboru. Takže, jak vidíte, nemusíte být moc starý na to, abyste mohl jako seniorní člen předseda tomuto výboru, protože se to nepočítá podle věku, ale podle služebního stáří. A mám sice dlouhou bratku, ale neznamená to, že bych byl až tak starý. Takže já prohlašuji zasedání za zahájené a chtěl bych připomenout kolegům, že účelem to, této schůze je ustavující schůze kde bude zvolen předseda a až čtyři místopředsedové podle článku 213 jednacího řádu. Pořadí volby bude následující. Nejprve zvolíme předsedu, poté každého z místopředsedů samostatně a v případě elektronického hlasování musí mít všichni volební kartičky. Takže abychom to urychlili. Pokud nemáte svou hlasovací kartu, tak si po ní, o ní ještě velice rychle požádejte, protože jinak budeme hlasovat papírově, což nikdo ve skutečnosti nechce a trvalo by to dlouho, i když volíme jenom několik osob. Takže proto připomínám všem, včetně mě, abyste si našli svoje hlasovací karty. Už ji mám. Takže tady jdu příkladem všem kolegům. Já se moc omlouvám, ale já jsem si nechali, nechala v tom hlasovacím zařízení svoji kartičku, ale už ji nemám. Požádejte si asistenta, aby vám došel pro náhradní. Do deseti minut ji budete mít. Eh, je lepší si počkat na vás, než abychom čekali na sčítání papírových hlasů. To by bylo složitější, takže požádejte si o tu kartičku. A to platí pro všechny. Jména náhradníků, kteří se účastní hlasování, jsou nadcházející Evelyn Gebhardt, místo paní Katy Piry, která je řádnou členkou. Evelyn Gebhardt je tedy náhradnicí a společně jsme v tomto výboru už dlouhou dobu, takže ona by také mohla přesedat tomuto zasedání, ale je tam jeden rozdíl, že někdy byla pouze náhradníkem a ne řádným členem jako já. Ta druhá osoba, která někoho zastupuje, je pan Andrea Karopo, který zastupuje pana Gilberta Kolárda, který je řádným členem. Pokud dojde k nějaké změně tak mě politické skupiny musí informovat předtím, než zahájíme hlasování. Jako dočasný předseda budu předsedat volbě předsedy pouze a poté už se ujme úřadu předseda a bude předsedat volbě místo předsedů. Máte k tomu nějaké připomínky? Pokud ne, tak přistoupíme k volbě předsedy výboru pro právní záležitosti. Chtěl bych vám připomenout, že tady kolují určité zprávy, že ten 40-letý postup založený na dohodě politických skupin nebyl všemi dodržen, což nás dostává do velice zvláštní situace. Samozřejmě právně to nemá efekt, ale jako výbor pro právní záležitosti, což je ten, kdo obhajuje právní stát, i v tomto prostoru, tak abychom se drželi pravidel a zvyklostí, to, pokud jde o volbu předsedů výborů. Pokud ta dohoda nebude dodržována, tak tam jsou nepředstavitelné dopady parlament se 40 let řídí tímto systémem, nemám žádné právní prostředky, ale chtěla bych vám připomenout, že tady máme určitou odpovědnost. Takže nyní přistoupíme k volbě předsedy. Je potřeba čtvrtina pro usnášení schopnost, to znamená sedm členů v našem výboru, takže můžeme platně hlasovat. Uh, a chtěl bych se zeptat kolegů, jaké máme novinace pro volbu předsedy. Dejte mi prosím znamení, pokud máte nějakou nominaci. Nikdo? Zatím? Ano, pan Le Breton? Ano. Vzhledem k tomu, systému, o kterém jste právě hovořil. Já jsem byl navržen za ID, jsem žil Lebreton. Jsem členou tohoto výboru za posledních pět let. Byl jsem koordinátorem naší skupiny, takže ten výbor znám velice dobře. Podporoval jsem řadu významných zpráv v předchozích pěti letech byl jsem pro GDPR, byl jsem pro VOS, zprávu o copyrightu na internetu a také u ochrany informátorů. Jsem profesorem práva a myslím, že splňuji veškeré požadavky na tuto pozici. Máte nějaké připomínky? V tuto chvíli dostávám jenom Musel jsem vás přerušit, protože v tuto chvíli opravdu jde jenom o nominace samotné, bez dalších komentářů. Děkuji moc. Za Renew Europe bych chtěla nominovat paní Lucy Metzinga jako kandidátku na předsedu výboru. Děkuji moc. Někdo další? Takže v tomto případě máme dva kandidáty a v takovém případě potřebujeme tajné hlasování. Chtěl bych požádat kandidáty, aby řekli, zda souhlasí se svou nominací. V případě pana Lebretona si myslím, že je to zřejmé, ale z právních důvodů potřebuji i od něj ano a ne. Takže ano. A požádám ještě další kandidátku, druhou kandidátku, ano, také a také, že řádně vyplnili prohlášení o finančních zájmech a prohlášení související s kodexem vhodného chování. Zatím vidím, že se chováte naprosto vhodně, ale možná to není právně závazné. prohlášení, že jste řádnými členy tohoto výboru, ano, to je v pořádku, a nominování podle jednacího řádu 15.1 plus 213 3. Takže v tuto chvíli máme dvě platné nominace. Žádné další nemáme. Chtěl bych připomenout, že každý člen, který se účastní hlasování, má pouze jeden hlas a to rozdělení hlasů je nadcházející EPP 6, socialisté 5, tedy New Europe 4 hlasy, zelení 2 hlasy, ID 2 hlasy, ECR 2 hlasy, GUE 1 hlas a nezařazení 3 hlasy. Máte tu kartičku? Ano, takže úspěch. Pokud nedošlo k žádným změnám náhradníků, to znamená, že tady máme paní Gebhardt, takže to bude tak, jak jsem už říkal. Chtěl bych také připomenout, že v prvním kole vítěz musí získat absolutní většinu všech odevzdaných hlasů, která se počítá pouze na základě hlasů pro jednoho ze dvou kandidátů, pouze hlasů pro. V tom druhém kole zvítězí kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. Také z těch hlasů odevzdaných pro kandidáty. V případě těch, kdo chtějí hlasovat pro pana Lebretona, ti musí stisknout zelené tlačítko, ti, kteří chtějí hlasovat pro paní Necinga, musí stisknout červené tlačítko. Připomínám, že pokud se zdržíte hlasování, tak se to nezapočítává do výpočtu potřebné většiny. Připomínám členům, že pokud uděláte chybu, můžete změnit svůj hlas tím, že stisknete to žádoucí tlačítko, dokud je hlasování ještě otevřené. Pokud ho prohlásím již za uzavřené, tak už není žádná oprava možná. Takže pokud jste všichni připraveni, tak otevírám hlasování. Two more. So I close the vote. Takže uzavírám hlasování. 23 odevzdaných hlasů, 6 hlasovalo pro pana Lebretona a 15 pro paní Necinga. Takže paní Necinga získala absolutní většinu a je tedy zvolena, takže gratuluji ke zvolení a předávám vám své místo. Thank you very much, colleagues. I am, uh, extremely... Děkuji moc, kolegové. Já jsem velice ráda za vaši podporu a um, budu se snažit v nadcházejících, doufejme, pěti letech sloužit tomuto výboru co nejlépe budu moci. Nyní tedy přejdeme k další volbě, volbě místopředsedů. Máme zvolit čtyři místopředsedy, budeme postupovat samostatně, takže nejprve prvního místopředsedu. předsedu zvolíme. Chtěla bych upozornit na potřebu respektovat diverzitu parlamentu ve složení předsednictva, to znamená, že to nemohou být pouze ženy nebo pouze muži a všichni místo předsedové nemohou pocházet ze stejného členského státu. Máme tedy nominace na prvního místo předsedu? Máme nominace na prvního místo předsedu? Děkuji. Ano, já bych chtěl nominovat mého kolegu Sergeje Lagodinského. Děkuji. Máme nějaké další nominace? Pan Lebreton. Mohu já sám kandidovat? Okay, Uh... Dobře. Takže budeme mít elektronické hlasování na prvního místo předsedu. Takže zelené tlačítko pan Lagodinsky a červené tlačítko pan Lebreton. Takže zahajuji hlasování. one more to vote. Ještě jeden musí odhlasovat. Takže končíme hlasování. Takže pan Lagodinsky byl zvolen. Gratuluji. A nyní se přesuneme k volbě druhého místopředsedy. Nějaké nominace na pozici druhého místopředsedy? Mr. Vos. Pan Vos. Děkuji, paní předsedkyně. My bychom chtěli navrhnout Marion Walcman na druhého místopředsedu. Thank you. Do I have any... Děkuji. Nějaké další nominace? Pane Lebretone, ano? Dobře. Ještě jednou bych tedy se navrhl. Dobře, takže budeme mít elektronické hlasování. Zelené tlačítko paní Valsman a červené pan Lebreton. Zahajuji hlasování. and we will close the vote. Čím hlasování? Takže byla řádně zvolena paní Valsman. Gratuluji. And now we move to the election. A nyní volba čtvrtého místo předsedy, ne, odmluvám se třetího místo předsedy. Takže nominace na třetího místo předsedu. V první řadě bych vám chtěl pogratulovat ke vaší nové pozici. Gratuluji a přeji hodně štěstí. Je to velmi významný výbor. Za SND navrhuji pana Garciu de Blanco jako našeho kandidáta na třetího místo předsedu. Děkuji. Nějaké další nominace? Pan Lebreton, děkuji. Ano, eh, doufám, že tentokrát budu mít štěstí, ještě jednou to zkusím. Mohu jenom ověřit, že pan Garcia del Blanco chce být nominován, souhlasí? Ano, děkuji. Děkuji, takže budeme mít elektronické hlasování. Zelené tlačítko pan Garcia del Blanco a červenou ne pan Lebreton. Děkuji. Now I've opened the vote. Otevírám hlasování. Um, apologies. Uh, Omlouvám se, takže zelená pan Garcia del Blanco a červené pan Lebreton. Ještě dva. Dobře, takže končím hlasování. Pan Garcia del Blanco byl řádně zvolen. Gratuluji. And we will now move to the... A nyní nominace na čtvrtého místo předsedu. Máme nějaké nominace? Děkuji. Děkuji. Za skupinu ECR navrhujeme pana Stanka Neliho na čtvrtého místo předsedu. Máme nějaké další nominace? Děkuji moc. Abychom pokračovali v duchu ostatních voleb místo předsedů, bych chtěla požádat o tajné hlasování. Je potřeba, aby pět přítomných členů požadovalo tajné hlasování? Máme pět členů, takže budeme postupovat tajným hlasováním, tajnou volbou. Děkuji. So could I just check again that... Takže můžu si ještě ověřit, že máme souhlas pana Stanka Naliho s nominací. Ano, děkuji. A tady je pouze jeden kandidát, takže tam nebudou žádná barevná tlačítka, ale jenom prostě buď budete hlasovat nebo ne. Takže zelené tlačítko pro, červené znamená proti. Děkuji. Takže zahajuji hlasování. And we'll now close, close. Končím hlasování. Děkuji. And Mr. Stank. Takže pan Stankanelli byl řádně zvolen. So I would like to... Chtěla bych pogratulovat všem místopředsedům. Děkuji vám moc za vaši účast. Máme nějaká oznámení předsedy? Takže příští zasedání bude 24. července zde v Bruselu. Děkuji moc a nyní končím zasedání. Děkuji.